Já vám předám i určité informace a potom kdykoliv ještě v budoucnu vám ráda předložím údaje další podrobnosti o tomto jednání. Děkuji, děkuji paní komisařko Malstrem. A tím jsme skončili rozpravu o tomto bodu. A nyní se dostáváme k jednominutovým projevům. A zaprvé dám slovo panu Dias Mera. Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii máme 30 milionů osob, které trpí podvyživou a 79 žije pod hranicí chudoby. A e, hodně z nich závisí na e, potravinové pomoci z potravinových bank. 40 e, fondů nezbytných pro tyto potraviny jsou z Evropské unie prostřednictvím Evropského programu pro chudé a tento plán existoval až do eh, eh, data, které bylo stanoveno v nařízení z roku 2008, které stanoví pomoc pro nákup obilovin, mléka, eh, rýže, ale toto nařízení bylo částečně zrušeno soudem první instance EU s tím, že se redukuje o 15 milionů rozpočet na tuto pomoc a to na 100 3 milionů pouze, ale je třeba si uvědomit, že my stavíme na principu solidarity přece a tady i e, chceme apelovat na nové polské předsednictví, abychom pomáhali těm nejchudším, těm sociálně slabým, abychom opět e, e, navýšili tuto rozpočtovou pohložku, která se tolik zredukovala nyní. Děkuji. Flašíkové Beňové. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Děkuji, pane předsedo. Komunitární legislativa v oblasti úpravy rodinných vztahů je komplexním řešením místní příslušnosti pravomocných soudů nebo rozhodného práva v případech přeshraničních manželství a úpravy eh, styku a péče o dítě, ale neposkytuje dostatečnou ochranu dětem především, což způsobuje, že děti jsou často prostředkem vyřizování účtů mezi bývalými partnery či manželi. A pokud budeme se držet pouze litery zákona, tak dochází k situacím, že soudy umožní rozdělení přirozeného vztahu mezi matkou a dítětem. Z tohoto důvodu apeluji na příslušné instituce Evropské unie, aby dali do souladu stávající legislativu, aby respektovali ochranu pozitivních zájmů dítěte a nejenom prostřednictvím vágních. Eh, Nici mají problém a, tak já se s tlumočením. A nielen pros, pros nejenom prostřednictvím vágních unikových ustanovení, které jsou problematicky aplikovatelné, například je to článek 12 nařízení Brusel 2. Důležitým momentem je eh, též laskavé a přirozené etické eh, chování soudů, když rozhodují tyto spory, a to především na, ochla, na, o, eh, na s ohledem na ochranu práv dítěte. Já se omlouvám kolegům a tlumočníkům, ale to je tak důležité téma, že se to nedá eh, pojednat eh, v jedné minutě. Děkuji. Tlumočníci toto pochopí. A nyní dám slovo panu poslanci Vajglovi. Moli. Spoštovaný předsedující, ponovno... Děkuji, pane předsedo. Opět jsme svědky eh, flotily, která se dostává do Gazy. Je to téma, které je velice rozporuplné. Je pravda, že byla velká diskuse, která proběhla v médiích, která se týkala této flotily, ale v tuto chvíli nemůžeme nic říci o budoucnosti této lodi. Otázka zní, zda budeme schopni převzít odpovědnost a skutečně zodpovědně hovořit o otázkách, ke kterým dochází v Gaze. Od roku 2007 několik milionů lidí Eh, žije ve stále zhoršujících podmínkách. Tyto podmínky se nezlepšují v posledních letech, což tedy znamená, že izraelsko-palestinský konflikt je dalek od svého vyřešení. A je tomu tak posledních deset let. Řešení dvou samostatných států je jediným řešením. Obě strany se musí vzájemně uznat, musí takto spolu existovat. To bude možné pouze v případě, že Izrael předá palestincům svoji důstojnost, jinak bychom nepotřebovali tuto flotilu. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Matias. Senhor Presidente, muito obrigada. Foi hoje anunciado o encerramento da linha ferroviária uh, entre Porto e Vigo. A região do norte de Portugal e da Galiza sofrem um duro golpe com esta. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych pohovořit eh, o uzavření uh, železnice a to je velký problém pro Galicii, pro severní Španělsko. Je to problém, který neřeší podmínky moderního života. A je tomu tak od dob, kdy klesají investice. Evropa by se měla snažit, měla by prosazovat trvale udržitelný rozvoj v dopravě. Měli bychom tady investovat, jsou tady snahy k trojce a dochází bohužel v Portugalsku k zavírání železnic. Také byla předložena studie, která uvádí, že musíme neustále snižovat schodek. Tato zpráva nebyla ovšem schválená a je jasné, že věci nejdou příliš dobře, pokud dochází k takovýmto podnikům a veřejné služby trpí. Uh, Pane předsedo, děkuji. Mí voliči v Severním Irsku byli v posledních letech svědky velkých změn. Je to stabilnější, mírovější místo, kde můžete žít po té, co tam byla krvelačná kampaň, kde zemřelo celá řada lidí a rodin. Nicméně tam máme hluboké problémy. Nedávno jsme zažili zkušenost terorismu, což vedlo k tomu, že zemřeli dva vojáci předtím, než odjeli do Afganistánu také došlo k usmrcení důstojníků a nedávno v Belfastu eh, došlo k tomu, že nestabilita může přerůst v násilí. Čili je tady velké napětí mezi oběma komunitami. Znamená to, že tady jsou problémy, co se týče vzdělávání, je tam špatné eh, zdravotní zajištění, především Eh, tam dochází k problémům v oblasti psychického zdraví, zvyšuje se počet eh, sebevražd. Pan komisař Hahn měl možnost být svědkem toho, že Evropský mírový fond eh, umožňuje lidem v severním Irsku, aby řešili tento problém, čili podporuje tento fond a já doufám, že v tomto parlamentu všichni dohromady v Evropském parlamentu zajistíme, aby tento fond mohl dále fungovat. Děkuji mnohokrát. Pan poslanec Kukan. Děkuji. 17. přijala... Děkuji. 17. června přijala Evropské komise stanovisko k nové maďarské ústavě. Tato tématika byla obšírně diskutována rovněž na půdě Evropského parlamentu, což vnímám jako pozitivu. Věřím, že maďarská vláda i parlament budou reflektovat podněty z této diskuse. Z pohledu sousedských vztahů mezi Slovenskem a Maďarskem je dobré, že Benátská komise eh, se eh, vyjádřila k částem ústavy, které vyvolají obavy i na Slovensku a konkrétně k článku, dle kterého Maďarsko nese odpovědnost i za maďarské občany žijící v zahraničí a rovněž má podporovat jejich individuální kolektivní práva. Komise se jasně vyjádřila v tom smyslu, že že odpovědnost za ochranu menšin nesou v prvé řadě domovské státy. Podstatné bude, jakým způsobem Maďarsko přistoupí k implementaci těchto e, ústavních zákonů. Příprava rámcových a implementačních zákonů bude pro Maďarsko příležitostí k tomu odstranit nedorozumění a napětí, e, které se vyskytly. V tom přeji našim maďarským přátelům mnoho úspěchu. Děkuji. Slovo paní poslankyni Plam Já se snažím potrhnout význam e, dělníků, kteří se účastní a e, podporují evropské projekty. Evropské e, ti občané využívají tohoto práva nikoli pouze v jednotlivých členských státech, ale rovněž budují nový život pro své rodiny. Volný pohyb osob není na úkor trhu, právě naopak přispívá k hospodářskému růstu členských států a otevírá pracovní trhy. Jakmile začnete pracovat v nějaké zemi, přispíváte k jejímu rozpočtu a v důsledku toho byste měl mít právo legálně Eh, pobírat dávky. Proto apeluji na nizozemskou vládu, aby otevřela trh Rumunům a Bulharům. Eh, tím eh, bude následovat to, že se přizpůsobí názoru mnohých odborníků, kteří říkají, že by to tak mělo být. Děkuji paní Plam a nyní paní Parvanová. Děkuji, eh, vážení kolegové. Já bych ráda upozornila na skutečnost, že celá řada incidentů eh, vznikla na sovětském letišti, kde docházelo k narušování zavazadel cestujících, jejich otevírání a ztrátě. Já jsem dostala mnoho štížností od cestujících, eh, kterých mm, uzávěry byly porušeny, zámky byly porušeny a zjistili, že jim tam chybí určité předměty. Sofijské letiště jeho ředitelství s tím nic nedělá, přestože už obdrželo mnoho stížností. Narušování eh, bezpečnosti znalosti a jednoduchý přístup k zavazadlům cestujících by mohl do budoucna být otevřenou branou teroristům či způsobí jiné vážné či tragické nehody. Apeluji na bulharskou vládu a úřady, aby zpřísnili kontrolu um, převozců a leteckých společností a rovněž by Bulharsko mělo pozastavit licenci Sofijského letiště. Děkuji.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 bylo řečeno, že San Sebastián bude vybrán, aby byl podpořen mírový proces ve Španělsku, ale pokud vím, tak ETA stále neodevzdala veškeré zbraně. A okolo San Sebastián jsou ještě další města, která taky aspirovala na tento titul. Zabývají se propagandou a popírají právo. V San Sebastianu Jor Lecha, Turgaj a já musíme být eh, pod ochranou. Já zastávám kultury a nechci dostat kulku do zátilku. Až San Sebastian bude svobodný pro všechny, tak bude moci předložit vlastní kandidaturu na město kultury. A možná si to zítra zaslouží statut kulturního města, zatím si to instituce v Sancibesmu nezaslouží. Děkuji, paní Belgiat. Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit svůj hněv, co se týče lodí mírové flotily do Gazy a odvážných eh, bojovníků za mír, kteří se staví proti opakovanému porušování statutu pásma Gazy. Žádná loď nevypluje. Lodi byly sabotovány a všichni odsuzují tuto blokádu, ale opět podleháme tlaku Izraele, který hrozil, že zopakuje násilí a vraždy z loňského roku. Řecká vláda říká, že chtěla zamezit krvavé lázni, ale kde je právo? Ti, kteří podporují palestinský lid, jsou uráženi a popotávají před soudy. Ve Francii 400 volených představitelů bylo označeno za kolaboranty, protože podpořili tuto mírovou flotilu. Máme dost dvojího metru ve jménu čeho může Izrael i nadále vraždit palestinský lid. Není to proto, že se vyhlašuje za židovský stát, že by mluvil za všechny židy světa a svědectví nám to prokazují každý den. Shoah byla neuvěřitelnou hrůzou a já patřím k těm, kteří si myslí, že bylo možné eh, za, zamezit. Ale neznamená to, že Izrael může dělat cokoliv zcela beztrestně. občané podnikají mírové iniciativy, když politici nedělají nic. A musíme společně bojovat za to, aby blokáda gázy byla ukončena. Děkuji. A nyní paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Chci využít této příležitosti abych eh, sdílela radost s ostatními, když San Sebastián byl zvolen jako hlavní město kultury. A přestaňme kritizovat eh, rozhodnutí poroty a podceňovat eh, nevěřitelný program, který byl tímto městem předložen. Jde o velkou sdílenou je to velký sdílený sen všech celé řady spolků a združení. A uvědomme si, že San Sebastian má jazzový festival, festival lidských práv, filmový festival a je již uznáván jako hlavní město kultury. A tento program jde ještě dále. Po setkání s nositeli Nobelovy ceny a po fóru nevládních organizací a také se práce týkají gastronomie, tedy obrovský projekt ve velkém městě. Toto město vyhrálo nikoli z politických důvodů, ale na základě vlastních zásluh a vracet se k tomu, to by bylo skutečně politické rozhodnutí. Děkuji. Děkuji dalším řečníka pan Segedy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Maďarsko je členem Evropské unie sedm let. A to je dostatek času, abychom nastavili rovnováhu a podívali se, jak vypadá situace. V roce 2004 milňaři prohlásili, pokud se dostaneme do Evropské unie, tak můžete otevřít pekárny ve Vídni. Nicméně realita není úplně taková. Maďaři vydělávají 340 euro měsíčně, zatímco v západní Evropě se vydělává okolo 2000 měsíčně. Maďarští učitelé mají mnohem méně než ti, kteří působí v západní Evropě. A to samé také platí v oblasti penzí. Ano, a je pravda, že přibližně 300 lidí zemřelo, umrzlo zimou. Takže těžko můžeme otevírat eh, Eh, nějaké pekárny a ještě k tomu nemáme žádné cukrovary, které by zbyly v Maďarsku. Takže pro nás důvod, proč jsme se dostali do Evropské unie, je, abychom poskytli eh, pracovníky s nízkým platem. Děkuji a dalším řečníkem je pan Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych hovořit o rozhodnutí, které bylo přijato v pátek výborem pro finance dánského parlamentu, protože přineslo velice závažnou neblahou zprávu. Dánsko chce vytvořit stálou kontrolu na hranicích s Německem a je, tím se má omezit svobodný pohyb evropských občanů. Já si myslím, že to je nepřijatelné rozhodnutí a je nepřijatelné, aby politické strany uplatňovaly takovéto vydírání, protože chtějí být populističtí. Myslím si, že cílem evropské mládeže je, aby rozhodnutí byla přijímána v členských státech. Čili bych požádal pana komisaře, aby rychle reagoval, tak jak slíbil, a doufám, že dánské úřady se vrátí k těmto myšlenkám a že je přehodnotí. Děkuji mnohokrát. Nyní dám slovo panu Čabatabajd. Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak fejlesztése. Vývoj hospodářských vztahů mezi Evropskou unii a Čínou ehm, je nesmírně významný. Na druhé straně musíme hovořit rovněž o tom, čím se lišíme názorově, zejména v oblasti lidských práv. Bohužel maďarský premiér se o tom nezmínil. A právě co se týče pana Orbana, tak on naopak označil Čínu jako strategického partnera. Země, která opravdu nectí lidská práva, která porušuje práva Tibetanů. Čína. Považovali bychom ji jako strategického partnera v těchto oblastech rovněž? Minister zahraničí, když tedy e, zajel do Číny, tak eh, Tibetané neměli právo výjít do ulic a proti tomu se postavila celá řada maďarských eh, poslanců. A přijetí mediálního zákona v Maďarsku. Tam opravdu rovněž to má své dopady. Děkuji, paní Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden Soud, který eh, byl zložen rovněž ze zaměstnanců Evropské komise, rozhodl, že San Sebastian má být evropským kulturním hlavním městem. Tam máme různé, mm, v San Sebastianu žijí různé rasy, kultury a San Sebastian vyhrál, protože je to kreativní a kulturní město, protože se těší podpoře jak občanů, tak občanských organizací, institucí vyhráli projekty. A nadále se jedná o e, projekty jež pokračují. Hovoří se o tom, že to rozhodnutí je nějakým ohrožením pro situaci ve Španělsku, ale to je skandální takové hodnocení. Tady hovoříme o demokracii, o různorodosti, chceme a můžeme vytvořit nový svět. My bojujeme o otevřenou zemi, o otevřenou baskickou zemi. My nejsme pouzí teroristé, nejsme pro násilí. Děkuji paní Basesku jako další. Děkuji, pane předsedo. Nedávno se na veřejnosti objevilo velice závažné téma správní reorganizace. Bohužel však eh, to, o čem se diskutovalo, se týkalo pouze formy a nikoli pouze a nikoli obsahu, jež je důležitý správní reorganizace to je velice aktuální téma, zejména pro novější členské státy a rovněž je to závažné téma pro Evropský parlament, protože tam jsou dva závažné dopady zvýšení absorpční eh, kapacity evropských fondů a rovněž vztahy místních samozpráv eh, s vládami. Zároveň hovoříme o decentralizaci. A proto já se domnívám, že musíme eh, diskutovat o modelech zprávy na evropské úrovni, protože z hlediska strategického rozvoje bude tento proces v následujících letech vést k právě tomu, že se rozloučíme s komunickou státní zprávou. Děkuji vám srdečně a nyní pan Milána jako další. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nehoda ve Fukušimě má velmi vážné dopady a do moře se dostává voda, která je 500 tisíckrát násobně radioaktivnější, než by měla být. A znečištění se týká zejména čerstvých výrobků a žádná ochrana pravidla se netýkají zejména rybích výrobků. Dovážíme 360 tisíc tun tuňák v konzervách a zejména producenti z jihovýchodní Asie dovážejí ryby z Japonska. To znamená, že rybí konzervy dovážené do Evropy mohou obsahovat také japonské ryby a je třeba informovat o místech původu. Dnes spotřebitelé vědí, kde byla vyrobena konzerva, ale nevědí, kde byla vylovena ryba v konzervě. A proto Evropská komise uznala existenci tohoto problému a slibuje, že to bude brát v úvahu při reformě společné rybolovné politiky. A tato politika vstoupí v platnost až za tři roky. Nechceme vyvolávat eh, paniku, ale spotřebitelé mají právo na včasné a transparentní informace. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu Portašovi. Řecký parlament právě schválil balíček úsporných opatření, které budou mít dopad na život řeckého lidu a na řeckou ekonomiku. A Evropská unie vnutila toto rozhodnutí, takže unie také odpovídá za tuto otázku. V Portugalsku došlo také ke schválení vládního programu parlamentem a také jsme ohlásili mimořádnou daň která vlastně eh, zvyšuje o 50% poplatky u zdroje. A to ještě umožňuje, umocňuje dopady eh, poklesu výkonu ekonomiky. Evropská unie je posedla myšlenkou boje proti deficitu. Irská vláda vyhlásila snížení DPH v restauračních zařízeních a jinde proč je třeba v Portugalsku a Řecku ty věci řešit jinak a proč to tedy není možné i v těchto zemích. V zemích, které jsou turistickými destinacemi, kdyby došlo ke snížení DPH, tak by bylo možné využít eh, z Irska, že? Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tuto sobotu Tisíce lidí oslavovali pochod eh, lesbiček a gejů. A to už je několik eh, desítek let, eh, od, nebo řadu let, co jsme objevili vir HIV a také AIDS. A to je věc, která se velice často spojuje právě s těmito lidmi, že mají AIDS nebo HIV. Nicméně jsou tady rozdíly, co se týče práv lesbiček a gejů a také ovšem záleží, kde žijí. Od toho se jejich práva odvějí. Pochopitelně v některých státech eh, je trest smrti. Například eh, v OSN v červnu bylo přijato usnesení, které uvádí, že legislativa v těchto zemích, v těchto konkrétních zemích se prostě musí změnit a přístup eh, těchto zemí se musí také změnit. Dnes bych chtěl vyzvat úřady, aby bránili rovné zacházení, aby bránili občany Evropské unie, aby měli stejné příležitosti po celé Evropské unii a by mohli pochodovat ruku v ruce s jinými občany. Děkuji a dalším řečníkem je pan Texeira. Děkuji mnohokrát. Minulý měsíc se hovořilo v komisi o eh, finančních hledech roku 2020. Eh, je to dokument, který je vyvážený, který je, se týká velkých eh, politik a v podstatě má nastínit finanční perspektivy pro sedm let. Musíme také zohlednit Evropskou strategii 2020, musíme zajistit větší transparentnost a musíme zajistit vyvážené finanční zdroje. Ehm, je důležité, abychom přidali hodnotu, především co se týče eh, rozvojové politiky, protože to přináší hodnotu novým eh, regionům. Co se týče územní celistvosti, zde nesmíme zapomínat také na vzdálené regiony, protože ty musí mít zvláštní režim. Je tady 79 eh, pro tyto politiky, nicméně se snižují Eh, tyto výdaje, protože je to méně významný region. În cadrul ședinței plenare de luna trecută, parlament... Plenárním zasedání minulý měsíc Evropský parlament odsoudil prostřednictvím usnesení v naléhavých otázkách praktiky ukrajinské vlády, která ovlivňuje spravedlnost, aby došlo ke kompromitování eh, vedoucích představitelů opozice. Chtěl bych říct, že takovéto praktiky nejen probíhají mimo Evropskou unii, ale také v Evropské unii a to v Rumunsku. Současná vláda přebírá justiční systém, kontrolu nad tímto systémem a vlastně nepromarní žádnou příležitost v tomto konání, protože vždy se hovoří o odsouzení a tak podobně. Čili se dělají takové výběrové, výběrová obvinování a to je běžná praktika v Rumunsku. Evropský parlament by měl odsoudit praktiky rumunské vlády, protože dochází k ohrožování eh, práva v Rumunsku a to musíme vyřešit. Děkuji. Další pan Fatimo, prosím. Já se budu věnovat vysokorychlostním vlakům mezi Turínem a Lyonem kde Evropská unie přispívá 70 miliony eur a tento příspěvek má eh, podmínky, například konzultace s místními organizacemi, které byly vyslechnuty, eh, či spíše potlačeny pak byly tedy jejich konzultace a v Nevalda zkuze byly potlačeny i násilně. Za druhé, termíny byly posunuty, jsou spoždění, bezdůvodná pro započetí těchto prací a e, jsou tedy oblasti, jež jsou zabezpečovány zvláštními ohradami a je tam 90 policistů, což není legální. E, z Evropské unie přicházejí peníze, ale je to vlastně vše podvod. Je to Um, nesprávné využívání peněžních prostředků, protože italská vláda a místní samozprávy by museli nejdříve um, udělat něco s tím. Prosím, další, kovidím je paní Kretu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve se budu věnovat tomu, že od 1. července přijala nizozemská vláda opatření, jež diskriminují rumunské a bulharské občany. Z pohledu povinností si myslím, že lze říci, že Rumunsko udělalo vše, co je potřebné, včetně přispění do společného rozpočtu a rozhodně se nedomnívám, že by jiný členský stát měl mít právo diskriminovat eh, nějaký jiný členský stát, že byste si měli být všichni rovni. Bohužel vidíme neustále důkazy národního egoismu. Tento trend se zvyšuje přesto, že bychom si spíš mohli říci, že krize by nás měla sjednotit. Dříve už byla řeč o dánském rozhodnutí znovu zavedení hraničních kontrol uvnitř Evropské unie. Já se domnívám, že bychom eh, to neměli připustit, že by Evropská unie neměla být přejata populisty, kteří budou útočit na fundamentální zásady zásady, eh, které nás spojují, aby si získali krátkodobé voliče. Chci tedy apelovat, aby eh, komise a rada se ujali toho, aby všichni občané měli stejná práva v rámci Unie, aby tedy ovlivnili vlády. Děkuji. Nyní paní Alfano. Prosím. Eh, pane předsedo, Včera 60 tisíc Italů demonstrovalo ve se proti absurdnímu projektu mezi Torínem a Lyonem. Já odsuzuji násilí, rovněž to, co jsme viděli včera, rovněž eh, to, jak, jak je násilí pácháno. Eh, například máme skupinu Notav, která protestuje a proti které se zakročuje. Eh, můžeme toto území vlastně nazvat militarizovaným už 20 let a já se tážu, nenasloucháte místním občanům občanům. Eh, jak to vyřešíte? Tady nejde ani o to, zda je to levice či pravice. Komise přece stanovila určité termíny, aby mohly peníze být předány těch 662 milionů. Eh, tyto mm, termíny lhůty nebyly dodrženy, proto tedy tyto prostředky nemohou obdržet jiné členské státy. Máme tady delegaci z Valdesusy, ta by měla naslouchat, co si lidé myslí. Evropský parlament nemůže opustit občany a nemůže nenaslouchat jejím důvodům. Děkuji. Ano, tady vidíme určitý transparent a nyní pan Lohan. můžete eh, klidně hovořit z toho místa, kde sedíte. Já jsem velice vděčný, že mám slovo. Máme tady dokument, jež byl přeskoumán Jedná se sdělení eh, ohledně nového systému monitoringu politiky soudržnosti. Eh, tam vidíme, že je potřeba ehm, tento monitoring zavádět po etapách. Lidské zdroje, databáze, zdroje sběru dat, to všechno jsou zcela základní prvky pro celkové vyhodnocování. Už nyní se musíme do toho dát, abychom už ty etapy a tu přípravu začali zavádět. Členské státy i komise by měly mít zcela jasně plán pro školování, například odborníků z řídících složek a dále um, ta struktura místní veřejné zprávy by měla sama proškolovat eh, své pracovníky a zhromažďování údajů rovněž. Děkuji. Pan Tudor. Doamnelor și domnilor, Dámy a pánové, dnes 4. července si připomínáme 235 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Je to obdivuhodný svátek, který je ve znamení zrodu nového národa. A já bych to chtěl připomenout eh, s vlastním způsobem. Chci citovat některé z potelé Mark Twain. Je velmi dobré, že bylo dobré, že Spojené státy byly objeveny a bylo by ještě lepší, kdyby se nám podařilo se bez toho obejít. Henry James, chtěl bych do Ameriky zemřít, ale nikdy bych tam nechtěl žít. Edward VIII. Věc, která mě nejvíce zaujala ve Spojených státech, byl způsob, jak rodiče jsou podřízeni dětem. Albert Camus. Jednoho dne si bude muset zvolit mezi Ruskem a Amerikou. George Washington, lidé bez náboženství, lid bez náboženství nemůže být veden. Karim Tudor, věnujte pozornost těmto myšlenkám. Paní Sarbu je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Téměř 50 studentů složili maturitní zkoušku v letošním roce. To je nejhorší výsledek za posledních 20 let. A ve skutečnosti je to proto, že vláda dala pouze 2,73 HDP na školství je to absolutně nejnižší rozpočet na školství. A učitele se rozhodují opustit školský systém, protože nemají dost eh, peněz. A v minulých letech se vůbec do školství neinvestovalo. Rozhodnutí uzavírat školy bylo učiněno bez konzultací rodičů, učitelů a podobně. A to probíhá v zemi Evropské unie a Evropská unie by se měla zabývat eh, záměry Evropy 2020 podpory školství a vědomostí. Vidím pana Masipa Childaha. Tři poznámky je nepředstavitelné, že jsou tak nepřiměřené tresty v Dánsku. Pan López Alalde který se představil jako vedoucí celosvětové organizace. Jeden z našich kolegů je na palubě mírové flotily. Věřím, že tato flotila dopluje do přístavu a nedojde k zopakování situace na lodi Marimara pan Lorsa, San Sebastiánu. Chceme poblahopřát San Sebastiánu, protože toto město je evropským hlavním městem kultury spolu s Polskou Bratislaví. Zasloužíte si to, úsilovně jste pracovali po celá léta a věřím, že obě města se dobře zhostí všech eh, oceněných projektů. Děkuji. Děkuji. To byl náš poslední řečník. Myslím, že všichni dostali příležitost, kdo chtěli promluvit, takže můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Ale pane Bineve, vy jste tu nebyl před chvilkou, vy jste už od, odešel, takže máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Chtěl bych vás informovat o problému, který je ještě nedořešen v mé zemi. Tato vláda má odsoudit celý region, který se má dostat do ekologické katastrofy. Má v podstatě souhlasit, aby kanadská společnost Zadný Precious otevřela eh, důl, zlatý důl, nicméně za velice nízkou cenu. V zásadě neexistují žádné uh, dokumenty a nikdo neprovedl, jaký dopad to bude mít na životní prostředí. Také je to část chráněného území a já bych se chtěla zeptat, co musíme udělat a jak je možné, že jsme odsoudili tento region k, ke zničení. Chci, abychom věnovali pozornost tomuto jasnému případu korupce. Chtěl bych také informovat Evropskou komisi a budu doufat, že pokud ne Bulharsko, tak alespoň Evropa uchová tento region. Je to region soužití lidí a přírody. Děkuji, pane předsedo, že jste mi předal slovo. Děkuji mnohokrát. Nyní, vážení kolegové, se dostáváme k našemu dalšímu bodu a to je zpráva paní Silvana Rapty. Univerzální služba a linka tísňového volání